God morgon och välkomna. Přeji hezké ráno a vítám vás na v druhé, druhém dni našeho mm, zasedání výborového, bod číslo 10 máme dnes na pořadu jednání. A to je vlastně jenom krátká zpráva eh, o delegaci k výboru a jejím eh, setkání na Islandu, které se konalo eh, od 30. září do 1. října. A byla to delegace mm, na Is- do Islandu, byly tam čtyři kolegové, kteří se zúčastnili, paní Bauer, paní Mensky a paní Cornelissen a další. a ještě e, pracovníci sekretariátu a také e, místopředsedové politických skupin, kteří nás provázeli. Ráda bych vám jenom krátce řekla něco o hlavním cíli našeho, e, naší delegace o návštěvě na Islandu. Šlo nám o to, abychom získali více informací o e, legislativě, aktivitách a iniciativách, e, které byly na Islandu podniknuty, zvláště ve vztahu k rovnému zacházení s pohlavími, genderové otázky tedy. A vedli jsme různé diskuze, při nejrůznějších setkáních, e, mluvili jsme o materské a otcovské dovolené, a mm, to bylo vysoce aktuální téma i pro náš výbor. Poté jsme získali informace k ekonomické krizi, které Island, která Island velice silně postihla. Kromě toho Eh, nám bylo řečeno, že eh, se zvláštní výbor zabývá dopady krize, tedy v neposlední řadě také tím, eh, jaký dopad tato krize měla na muže a ženy. Byla to velice zajímavá cesta naší delegace a také jsme vydali tiskové sdělení po naší návštěvě které najdete ve svých složkách. Stejně tak jako mm, seznam všech setkání, která byla zorganizována. Jen bych krátce chtěla pohovořit o e, těchto setkáních. Setkali jsme se se zástupci vlády, s ministrem pro sociální otázky a mm, oblast zdraví. Naše e, návštěva na Islandu e, se kryla s prezentací Eh, návrhu rozpočtu eh, tamnější vlády, takže eh, to byla mm, opravdu turbulentní diskuse, která zrovna na Islandu probíhala vzhledem ke krácení rozpočtu a to bylo právě důsledkem ekonomické krize. Bylo to velice pozitivní dozvědět se, že všichni ministři ve vládě si naplánovali eh, projekty eh, zaměřené na gender mainstreaming na rok 2011. Byli na, eh, jsme informováni o situaci na Islandu obecně, ale také mm, s ohledem na otázku rovného postavení, protože to patří právě mezi prioritní otázky islandské vlády. Připravovali jsme se také na pátý akční program. A co se týče otázky rovného zacházení na Islandu, lze říct, že to má velkou prioritu na, v agendě tamnější vlády. Čtyři ministři se tam zabývají touto otázkou. Jednak je to ministr pro sociální záležitosti, právo, finance a také premiér. Takže je to má to velikou prioritu, otázka eh, rovného zacházení. Navštívili jsme i islandský parlament. <clears throat> Setkali jsme se s jeho předsedou, tedy s předsedou výboru, který se zabývá otázkou rovného zacházení mezi muži a ženami. A eh, rovněž jsme se setkali s různými členy parlamentu, kteří eh, se tomuto tématu věnují, tedy byli schopni nám vysvětlit tuto otázku dosti obšírně. Stejně tak jsme se setkali se zástupci Institutu pro rovné zacházení eh, na Islandu. Tam jsme obdrželi také řadu informací eh, k těmto aktivitám na ostrově a prezentace, které jsme tam obdrželi, právě najdete ve, na, na domovské stránce našeho výboru, pokud budete mít zájem získat informace dalším. Také jsme se setkali se zástupci občanské společnosti. A k tomu bych chtěla poznamenat, že jsme se setkali se zakladatelem a mluvčím eh, jednoho finančního podniku a tento finanční podnik byl založen s cílem podívat se na ekonomiku eh, pohledem ženy, tedy taková reakce na eh, obrovská eh, rizika, která by mohla z takové situace vzniknout. Tady šlo o to vytvořit tady jakousi protiváhu. Eurokapitál se jmenuje tato společnost finanční a přitom jsme zjistili, že tato společnost má veliký úspěch v oblasti ekonomiky. Bylo to velice zajímavé vidět, že je možné vykonávat finanční aktivity, ale propojit je s propojit je s úspěšnými ekonomickými aktivitami a také otázkou genderovou. Steva Mut, to je další organizace, s jejímiž zástupci jsme se setkali. Tato organizace se zabývá vzdělávací činností, poradenstvím v centrech, eh, která se zabývají sexuálním zneužíváním a násilím obecně, eh, tedy jsou to oběti, které toto násilí přežily a eh, přestože otázka rovného postavení je tak důležitá a tak se s ní aktivně na Islandu zachází, tak je to stále ještě veliký problém tedy násilí na ženách na Islandu. To nám bylo řečeno. Eskotur je další organizace, kterou jsme navštívili a ta je známá právě tím, že je takovým hlavním iniciátorem toho, že koncem října se každý eh, rok konají demonstrace za rovné eh, pracovní podmínky, rovnou, eh, rovný eh, plat, tak aby tedy ženy měly tyto rovné podmínky. Ehm, tyto organizace pak stávkují za to, aby tyto rovné podmínky byly nastaveny. A před 30 lety e, to byl jeden z takových startovních výstřelů, dá se říct, e, k tomu, aby se e, otázka rovného postavení dostala do popřední pozornosti. Poté jsme se setkali s vedoucími, vedoucím vyjednavačem Ehm, v otázce vstupu eh, do EU, eh, tedy vstupu Islandu do EU. Ehm, takže to bylo takové krátké shrnutí ehm, naší návštěvy delegace na Island. Teď máte možnost eh, nám položit otázky a nebo okomentovat naši cestu. Paní Bilbao, prosím. Muchas gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jeden dotaz. Týká se zprávy, kterou jsem si přečetla před několika lety. A jedná se o to, že v severských zemích je rozpor mezi pokročilými opatřeními pro dosažení rovnosti a jsou tam také velmi zajímavé návrhy, my jsme si to vyslechli od vás, ale rozvoj tohoto projektu ve prospěch rovnosti je v rozporu s velkými ukazateli násilí, které existují v těchto zemích. Takže já bych se ráda zeptala, jestli jste měli možnost se seznámit se statistikami násilí na ženách a jestli jste se zabývali skutečnými příčinami tohoto jevu. Tedy proč je tam na jednu stranu tak eh, velký rozvoj všech těch činností proti násilí, ale na druhou stranu tam mají to procento násilí velmi vysoké. Děkuji. Eh, Mrs. Papadopoulos, Paní Papadopoulos. Děkuji, domnívám se, že eh, tato návštěva byla nesmírně zajímavá. Také jsme eh, přednedávnem navštívili tuto zemi eh, jménem Rady Evropy. A jednali jsme o placené mateřské dovolené. V některých evropských eh, zemích situace taková není. A Island byl tenkrát jedinou zemí, kdy byla placená mateřská dovolená. Mě by zajímalo, jaké dopady měla ekonomická krize na tuto otázku. Došlo tam k změně politiky a nebo je tu nadále placená mateřská otcovská dovolená. A jak evropská krize ovlivnila možnost pro muže, pro otce zůstat doma na rodičovské dovolené. Já se pokusím zareagovat velice krátce na ty zajímavé otázky, které jste mi položili. Nejprve na adresu paní Bilbao. Jaké byly důvody, proč se násilí tolik rozšířilo v těchto zemích, které mají vlastně velice dobrou legislativu pro rovnost pohlaví. Když se podíváme na Island, pak je skutečnost taková, že jsme se tam Eh, nic nedozvěděli o hlavních příčinách, proč tam stále ještě dochází k takovým projevům násilí na ženách. Tam se diskutovalo pouze o jedné příčině o alkoholu a té tmě, ale otázka je, zda to je ta hlavní příčina, protože jsou případy eh, hlášeného násilí na ženách, kdy se tedy ženy obrátí na policii. Je tedy větší odvaha to hlásit policii. Takže legislativa je v podstatě dobrá a je tedy skutečnost taková, že je více nahlášených případů, případy, které se dříve ve statistikách neobjevovaly. Eh, jsou teď známy. To může být jeden z eventuálních faktorů, ale samozřejmě potřebujeme ještě více informací o tom, abychom věděli, které jsou ty hlavní příčiny. Paní Papadolos, která se ptala na dopady ekonomické krize a do jaké míry to ovlivnilo možnost, aby otcové odcházeli na rodičovskou eh, dovolenou. Bylo nám řečeno, že v důsledku krize, eh, v důsledku rozpočtové situace islandská vláda v návrhu rozpočtu eh, na rok 2011 vycházela z toho, že zachová otcovskou dovolenou, placenou otcovskou dovolenou, ale eh, protože bylo nutné provést škrty v rozpočtu, počet měsíců celkové rodičovské dovolené se má snížit. Domnívám se, že se má celková rodičovská dovolená zkrátit o dva měsíce, ale otcovská dovolená tam zůstala zachována. Máte prosím další dotazy a nebo budeme moci přejít k dalšímu eh, bodu našeho programu? Om flera ärenden. Första omröstningen budeme hlasovat o několika zprávách. V prvé řadě se to týká strategie Evropské unie pro začlenování eh, Romů. Včera jsme také diskutovali na toto téma. Příslušným výborem je výbor Libem. Paní Jaroka je s pravodajkou za náš výbor a navrhuje, abychom přijali pozměňovací návrhy a mohli je předat výboru Libe. Ráda bych ji udělala slovo, než zahájíme hlasováním. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Včera jsme eh, eh, diskutovali o této otázce. Dostala jsem velice dobrý návrh od paní Cornelison o výměně osvědčených praxí eh, na evropské úrovni. A eh, já jsem to pak zobecnila eh, a zaplasovala do své zprávy a byla bych ráda, kdybych mohla pozměnit celou tuto zprávu. Stejné body se tady objevují také na dnešním hlasovacím seznamu, což byl pracovní dokument, tedy pro pozměňovací návrhy včera během diskuze, takže vlastně tady nebyly provedeny žádné velké změny a byla bych vděčná, kdybych vás mohla požádat, abyste napomohli tomu, aby tento text byl více zaměřen na genderové otázky a během e, e, celé evropské strategie e, na Romy. Já si myslím, že tato strategie je k tomu, abychom zajistili, že cíle strategie budou se hodně vztahovat i k naší misi, k našemu úkolu, který máme v tomto výboru. A jako zpravodajka této zprávy udělám vše, co je v mých silách a požádal bych vás o vaši spolupráci v příštích letech. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Jaroka. Takže se zeptám, jestli můžeme hlasovat unblock k tomuto pozměňovacímu návrhu, anebo e, jsou nějaké námitky, jinak bychom poprosili o hlasování unblock e, k těmto pozměňovacím návrhům. Nejsou žádné námitky, takže můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 3, 4, 5, 6, 7, 1 a 2. A to zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Děkuji paní Roka. Pak můžeme přejít k dalšímu bodu, a sice Zavedení posílené spolupráce v oblasti e, e, rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky. Tady je příslušným výborem e, právní výbor. Je to něco, co bylo rozšířeno v průběhu doby. Zpočátku to bylo 14 členských států, pak k ním přistoupili další. A Jde o to, aby se páry, které vstoupily do manželství a které mají různé, jsou různých národností, aby tedy tady byla ustanovení, která budou lepší a která jim poskytnou možnost zvolit si tu legislativu, kterou si eh, přejí a Eh, tak aby obě strany byly zároveň informovány o eh, právní eh, situaci plavné. Paní Niebler byla zpravodajkou a je mi líto, že musím sdělit, že paní Niebler sedí v Mnichově, zůstala vyset na Mnichovském letišti kvůli sněhu. Se nemohla dostavit, ještě pořád je v Mnichově a proto dnes eh, nemůže vysvětlit eh, svůj eh, návrh stanoviska, ale řekla bych, že můžeme přesto dnes přistoupit k hlasování. A pokud nejsou žádné další otázky nebo námitky, tak bych navrhla, abychom hlasovali. K návrhu na změnu ehm, pravených ehm, tedy v pravidel nebo ustanovení v případech rozvodu, tak to zní, myslím. Dobrá, takže začneme s hlasováním. Změn, pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh číslo 5, pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 odpadá, takže budeme hlasovat ehm, k 15. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kdo je pro dvojku? Kdo je proti? zdrželi se přijat. Dále 9 odpadá, pak eh, se dostáváme k desítce pro, proti, zdrželi se přijat. Tak, musíme to nechat prověřit. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 10. Všichni hlasovali. Everyone voted. The vote is closed. Hlasovali, hlasování ukončuji. A teď máme 11. Eh, eh, číslo 11. Kdo hlasuje pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A 12 byl stažen, takže přejdeme k trojce. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. A konečné hlasování, hlasování zahajuji. Hlasovali všichni. Končuji hlasování. 20 eh, eh, pro ehm, a Holky Sníble in München. Chci pogratulovat. Gratuluji paní Nibler Mnichově. Gratulujeme paní Nibler Mnichově. Ne. Takže mě trošku jsme pozměnili pořad jednání, bod 13 eh, nám odpadl, 14 a 15 ty jsme přesunuli na další zasedání. A tím se dostáváme k bodu číslo 16, a to je snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU. Příslušným výborem je tady výbor Envy. Paní Estrela je zpravodajkou. A v našem výboru je to paní Guillaume. S naším stanoviskem bychom rádi především poukázali na zdrav, na nerovnosti v oblasti zdraví, tedy z, ve vztahu ke zdraví žen. A nejprve bych ráda předala slovo paní Gion, prosím. Hon är inte här, men... Ehm, Paní Petekenen se eh, hlásí místo paní Guillaume, která je nepřítomná. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat eh, své kolegyni za velice dobrou zprávu. A Mám několik vysvětlujících připomínek z pozice EPP. V pozměňovacích eh, návrzích 52 a 83 eh, tu je oddělené hlasování. Eh, postoj EPP je tedy záporný a já budu přesto hlasovat pro oba dva pozměňovací návrhy. Týká se to přístupu k antikoncepci a dále se to týká léčby plodnosti. Jsou to pozměňovací návrhy 52, 81, 82, 83, 84, 85, 88 a 90, 96, 98, 20 a 21. Já tedy osobně budu na rozdíl od postoje EPP hlasovat pro. Děkuji za pochopení pro eh, rozdílné eh, postoje v naší politické skupině k této otázce. Děkuji vám. Paní Estrala má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Včera jsme projednávali návrh zprávy ve výboru pro životní prostředí. Účast byla vysoká v této diskusi a byla velice plodná. Kolegové předložili různé připomínky, které obohatí návrh mé zprávy. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů končí 10. A pokud jde o stanovisko paní Guillaume, tak já musím říci, že je velmi zajímavé. A také je velmi vhodné z hlediska výboru pro práva žen. Je to proto, že se soustředuje na základní nerovnosti ve zdravotnictví z hlediska pohlaví. Takže včera jsme již o tom hovořili. Pan stínový zpravodaj výboru pro životní prostředí, jakožto lékař, má také k tomu co říci, má na to důležitý pohled a doplňuje tak ty ostatní názory na věc. Takovým způsobem také můžeme zjistit, kde ještě existují nerovnosti mezi muži a ženami. A to pokud jde o přístup eh, k zdravotnictví, ke zdravotní péči. Kromě toho studie ukazují, že délka dožití se různí. Průměrná délka dožití žen je vyšší než mužů. I když eh, mezi členskými státy se to také um, různí. Také jsme zde zjistili, že léky nepůsobí stejně na muže a na ženy. Takže abych to schrnula, tato diskuse je velmi zajímavá a abych navázala na svou předřečnici, tak bych ráda učinila výzvu. Ráda bych, aby výbor odhlasoval návrhy, které se týkají e, sexuálního a reprodukčního zdraví, protože tam najdeme další rozdíl. Je to biologický, anatomický rozdíl, který je založen na rozdílném e, pohlaví, tedy mužů a žen. A je důležité, aby se o tom hlasovalo a aby tento, tato odlišnost v tomto výboru byla uznána. Takže já prosím, abychom hlasovali pro ty, to návrhy, které se zabývají reprodukčním a sexuálním zdravím žen. Děkuji. Děkuji, paní Estrela. Paní Guillaume, prosím. Ano, já, já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, ale já jsem členkou tří výborů, které se schází ve stejný den a ve stejnou hodinu, takže já jsem právě hlasovala o iniciativě eh, evropských občanů, což je velmi zajímavé téma a velice se ještě jednou omlouvám za spoždění mm, v tomto výboru. Pokud jde o tuto zprávu, o které budeme hlasovat, tak já bych ráda mm, poděkovala všem, kteří předložili své pozměňovací návrhy. Mnohé z těchto návrhů byly totožné, což ukazuje, že máte opravdu velký zájem a na zdraví žen. Takže děkuji za vaši práci a děkuji, že jste se snažili skloubit různé postoje. Já jsem si myslela, že bychom mohli dosáhnout většiny a dosáhnout také schody mezi námi. Já doufám, že hlasování bude pozitivní a že budeme mít také monitorování tohoto stanoviska. Děkuji za vaši práci. Děkuji, paní Guillaume. Paní Luling, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si právě prostudovala kompromisní pozměňovací návrhy. Ten kompromisní návrh jedna. Já dobře vím, že potřebujeme dosáhnout eh, kompromisu, abychom tam zapracovali všechno, ale určité požadavky nejsou příliš vhodné. Já si myslím, že nemůžeme předkládat pozměňovací návrhy takovéhoto druhu. Dále bych chtěla pohovořit o čísle 6, pozměňovací návrh 6 kde stojí, a já to mám tedy v angličtině, že členské státy, Evropská unie tedy a členské státy, musí zajistit reprodukční zdraví žen a také poskytnout možnosti bezpečného potratu uvnitř a za hranicemi Evropské unie. Takže já bych ráda věděla, jak, jakým způsobem můžeme zajistit to beyond v angličtině, tedy za hranicemi Evropské unie, protože to nespadá do kompetencí EU. Děkuji. Tak, Mrs. Luling. Děkuji, paní Luling. Paní Casio Pérez. Já si myslím, že my si uvědomujeme, jaké máme kompetence v EU a v rámci EU bychom mohli stanovit své systémy zdravotnictví, kde bychom zaručili reprodukční sexuální e, zdraví, které bude bezpečné a které, ke kterému budou mít přístup všechny ženy. Ale je také pravda, že ve spolupráci s dalšími státy za hranicemi EU také zmiňujeme toto téma, které je velmi důležité. Existují miliony žen mimo EU, které každý den ohrožují svůj život a svoje zdraví, protože nemají přístup ke zdravotním službám, které by zaručily toto zdraví. A také naše politika pro spolupráci pokračuje v tomto směru a měli bychom tedy zaručit tento přístup. Existují různé projekty, které se uskutečňují také díky evropským fondům. Spolupracujeme s těmito zeměmi, s lékařskými organizacemi, s organizacemi žen, takže i v tomto směru bychom měli pracovat i nadále. Děkuji, paní Petr Kejnen. To je jenom technická otázka na vysvětlenou eh, pro mou kolegyni v eh, cílech eh, milenia eh, hovoříme o tom, že to je ještě nesplněný cíl zajištění sex, práv na sexuální a reprodukční zdraví. A členské státy by měly usilovat o naplnění tohoto cíle tím, že tedy budou využívat eh, metody spolupráce paní Thompson. Měli bychom eh, zajistit, abychom se zúčastnili také strategie OSN eh, na snížení úmrtnosti matek při porodu. Děkuji, paní Thompson, paní Sinclair. Uh, um, Děkuji, paní předsedající. Paní Luling mluvila o tom, jak to můžete, nemůžete vynutit mimo Evropskou unii. Já si myslím, že jedině to můžeme udělat v Evropské unii. Máte tady milovanou Lisabonskou smlouvu. Tady se v Irsku bylo řečeno, že by některá tato ustanovení nebyla účinná. Jak to chcete dostat za hranice? E, udělali jste sliby. Jestliže se budete chtít držet těchto slibů, tak Lisabonská smlouva by vlastně pak neměla takto e, fungovat Můžete to skutečně udělat jenom tak, když to zakotvíte tady. No. Eh, děkuji. Pardon. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla jsem jen nadnést ještě jednou jednu otázku a to je kompromisní návrh 6, který je diskutován eh, skupina EPP požádala o oddělené hlasování, tak abychom mohli mít eh, volné hlasování k první části a pak stanovisko druhé části a také oficiální eh, stanovisko je eh, tady znamenko minus, takže jsem chtěla znovu nadnést tuto otázku, bude-li to možné, abychom to udělali formou, abychom to rozdělili, tento kompromisní návrh Eh, tedy předseda mý kolegové. První reakce, kterou jsem získala, je, že toto rozdělení nebylo možné. A chtěla jsem to ještě jednou nadnést jménem své skupiny, abyste to zvážila. Vážili. Děkuji. Než eh, udělím slovo paní Luling, ráda bych ještě jednou zdůraznila, že podle odstavce 160 stanov, které se týkají hlasování, není možné přistoupit k oddělenému hlasování, když se hlasuje o kompromisních pozměňovacích návrzích. Chtěla jsem tedy upozornit na tento bod ustanovení. Paní Luling? Děkuji, paní předsedkyně. Já chápu, že v rámci naší rozvojové politiky je důležité podporovat, povzbuzovat země mimo EU, aby e, takto činili, ale v textu kompromisního pozměňovacího návrhu stojí v angličtině a já trochu anglicky hovořím, že se musí udělat že Evropská unie a členské státy poskytly možnost bezpečného potratu uvnitř a beyond, tedy za hranicemi Evropské unie. My se nemůžeme zabývat tím, co se děje mimo EU, protože k tomu nemáme eh, žádnou pravomoc. Můžeme je povzbuzovat, aby eh, činili takovou politiku, ale nemůžeme je k ničemu nutit. Můžeme hlasovat proti, ale pokud to chcete zachovat, měli bychom tedy eh, hlasovat proti. Ano, je na čas hlasovat, ale nejprve dám ještě slovo panu Šimanskému. No tak, já myslím, že emoce nepovinny nás eh, oddělat od jakiejś elementární logiky, bo já si nemyslím, že bychom se měli nechat unést eh, emocemi, protože mm, je v tom určitá logika. A Máme právní eh, základnu a také geografickou, geografický rámec, jehož hranice nemůžeme vlastně překročit ale my tady vlastně mluvíme, že Evropská unie je celý svět a souhlasím s paní Luling. Souhlasím, že členské státy eh, by toto měli vymáhat. Eh, mimo to není možné a teď kompromisní návrhy. Kompromisy jsou pokusem pro všechny strany, aby přišli s nějakým návrhem znění Eh, které pak velká většina může přijmout. Zdá se mi, že toto znění není kompromis. EPP nebude hlasovat ve prospěch, ale myslím si, že je to forma eh, slov, eh, která může vyvolat konfrontaci či konflikt. A to velice důležité otázce, a to je zdraví. V mé zemi, Polsku, jsou zákony velmi jasné k otázce potratu. Mm, Ústavní soud tady vynesl rozsudek k tomuto tématu. A Evropská unie by měla respektovat skutečnost, že určité země tím, že podepíšou smlouvu, si eh, ponechají určité výhrady a eh, budou eh, trvat na svých vlastních zákonech. Opatření, právní opatření, která eh, budou požadovat od členských států, aby jednali proti duchu své vlastní legislativy, nejsou v duchu ani tolerance, ani kompromisu. Respektuji názory ostatních, ale v tomto případě eh, je kompromis konfrontační. Er Dobře, než dostane slovo paní Estrela, protože to je poslední, kterou mám na seznamu řečníků, chtěla bych ještě říci, že budeme hlasovat o kompromisním návrhu. A pokud eh, spadne, tak eh, budeme hlasovat o tom pozměňovací návrhu, ale nejprve má slovo paní Estrela. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Z mého pohledu je důležité objasnit několik bodů. Obsah tohoto pozměňovacího návrhu, kompromisního návrhu 6, již byl schválen v dalších dokumentech Evropského parlamentu. Samozřejmě členské státy nejsou nuceny měnit svoji příslušnou legislativu. Je to doporučení pro členské státy. A já bych ráda připomněla, že v posledních letech se již několikrát schválily eh, identické dokumenty, tedy doporučení v Evropském parlamentu. Za druhé, my máme zodpovědnost vůči třetím zemím. Nejenom kvůli tomu, že podporujeme rozvoj, ale i kvůli tomu, že se účastníme definice eh, pokynů OSN, takže my jsme součástí tohoto vyjednávání. A jak zde již řekli někteří kolegové, to tvoří součást cílů milénia, které podporujeme, souhlasíme s nimi a také jsme se zavázali, že je budeme plnit. My chceme dbát na zdraví žen eh, při porodu my chceme bojovat také proti dětské úmrtnosti a také proti úmrtí žen v momentu porodu. Takže proto sexuální a reprodukční eh, zdraví žen je, sou, má souvislost s cíly milénia. Děkuji. Děkuji paní Pitikainen, ale prosím velice stručně. Pokusím se tedy eh, <clears throat> vyjádřit k tomu technickému problému, kde je eh, slůvko provide, provide within the EU. Měli bychom to mm, eh, nahradit výrazem facilitate, support and facilitate abortion. To by bylo přijatelné pro každého, tedy podpořit a usnadnit právo na potrat. So let us vote. No, přistoupíme tedy k hlasování. Děkuji paní Pitikejnen. Přistoupíme k hlasování. Kompromisy číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis číslo dvě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis tři, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6, se všemi pozměňovacími návrhy, ale nejprve se musím zeptat, zda každý souhlasí s ústním pozměňovacím návrhem? Ne, jsou tu námitky? Dobře, pokud máte námitky, nemůžeme přijmout ústní pozměňovací návrh, takže přejdeme k kompromisu 6 bez ústního pozměňovacího návrhu. Prosím, zazněly tu námitky o ústní ústně podaném pozměňovací návrhu nemůžeme hlasovat, takové je pravidlo, takže budeme hlasovat o kompromisu 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Podle mého eh, byl návrh přijat. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 24. 34. Kdo je pro? 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 30. Odpadá 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 42, kdo je pro? Proti? Domnívám se, že to musíme ověřit. Pozměňovací návrh 42, hlasujte prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 10 hlasů bylo proti, 9 pro. Pozměňovací návrh 47, kde pro? Proti, držel se, přijato. 48, kdo je pro? Proti, držel se, přijato. Ověříme 48, zahajuji hlasování.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 to je totožné, takže 58, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 59, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 60, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 61, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 62, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 63, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 64, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 65, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 66, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 68. Kdo je pro? pro proti? Držel se? Přijato. Ověříme to. 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. 69 odpadá. 70 také odpadá. Můžeme tedy hlasovat o e, návrhu 70. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Nyní přejdeme k návrhu 75. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 77. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 78, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 79, to je totožný, 79 a 89 jsou identické návrhy. 79 a 89, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 95. Eh, máme tu totožné návrhy, takže můžeme přejít na 85. 80 odpadá, když byl přijat kompromis 83 odpadá, přejdeme na pozměňovací návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme to. Chcete, abychom ověřili hlasování k 85? Hlasujte. Pozměňovací návrh 85. Končím hlasování. Zamítnuto 15 hlasy. 87, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 88, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 90, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 92, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 93, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 96, kdo je pro, a také 99, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 98, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Domnívám se, že to musíme ověřit. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 6. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kde pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Domnívám se, že to musíme ověřit. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. 14. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 15. Kde pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 16, kde odpadá, proto přejdeme na 17, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 18, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme to. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 2. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. A nyní konečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat, 14 hlasů se vyslovilo pro, 6 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji paní Guillaume. So what do you propose to um, postpone